je v souladu s tím eh, původním, eh, eh, s tou původní směrnicí ROAS a já si myslím, že pokud to parlament schválí, tak budeme pokračovat tedy v jejím působení do budoucna. Dobrá, hm, děkuji. Tímto je debata ukončena a hlasování bude v středu v poledne. A nyní musím přijít s několika oznameními. Nejdříve bych vám oznámila, že Německé úřady eh, předložili eh, žádost eh, o zbavení parlamentní imunity Elmara Broka. Předložil jí, předložilo ji státní zastupitelství Bielefeldu podle příslušných pravidel. Tato žádost byla před, postoupena výboru pro právní záležitosti, který zodpovídá za tyto záležitosti. Dále předsednictvo parlamentu také obdrželo od frakce evropských socialistů, jakož i liberálů a sekretariátu nezařazených poslanců řadu žádostí o jmenování do parlamentních výborů a meziparlamentních delegací. Seznam těchto návrhů bude zveřejněn v příloze 2 k eh, zápisu z tohoto zasedání a budeme je považovat za schválené, pokud nebude eh, do eh, této chvíle eh, <clears throat> podložena, předá žádná námitka, nebo vyjádřena žádná námitka. A nyní jednominutové proslovy k aktuálním záležitostem. Já na vás naléhám, abyste dodržovali minutový limit a dávám slovo panu Mikuleskovi na jednu minutu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-mi exprim îngrijorarea în legătură. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych pohovořit o politizaci eh, přístupu Rumunska do šengenského prostoru. Je to přehnané. Já si myslím, že tady nesmíme směšovat kritéria eh, specifické eh, reformy v oblasti některých právních věcí s šengenským prostorem, protože to je technická věc a ty technická kritéria jsou splněna pokud jde o Rumunsko. Rumunsko nebude eh, zdrojem eh, kriminální činnosti nebo přísunu kriminálních eh, pachatelů a nemůžeme stigmatizovat rumunský lid. Přál bych si, aby hlasování na jaře bylo politickým hlasováním, ale mělo by to vycházet z objektivního hodnocení a ne z nějakých jiných věcí. Grazie, la parola all'onore. Já děkuji. A teď prosím pana Kopa. Βόνα γενιάζει μια νέα εποχή στην προσπάθεια της συμμαχίας να αντεπεξέλθει στις νέες... Děkuji. Čeká na nás nová výzva v oblasti NATO. Důležité uh, uznávání přizpůsobení, pokud jde o oblast bezpečnosti Evropské unie, je důležité, aby organizace pracovaly transparentně, aby obě strany respektovaly autonomii té druhé. Velice důležité je, abychom jednali společně v souladu a právě u politických akcí musíme skutečně tahnout za jeden pro vás, protože jinak bychom mohli propásnout mnohé příležitosti a vyplýtvat velké úsilí. Je to také možnost pro úsporu. Je potřeba, aby obě instituce spolupracovaly, je potřeba vytvořit příslušný mechanismus konzultací, je to potřeba sladit a potřebujeme hloubkovou diskuzi na toto téma, pokud jde o NATO a eh, Rus. Pan Busoj má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. 28. Eh, listopadu budou v Moldavsku probíhat předběž, předčasné volby Byly tady provedeny eh, důležité reformy ve společnosti této země. Eh, potvrdila se vůle eh, této země pustit se na evropskou cestu. Evropská unie politicky i finančně podporuje tento proces v, Moldav- v Moldavii a doufejme, že definitivně během těchto voleb dojde k dalšímu příklonu k demokracii, k funkčnímu eh, trhu, k státu práva. Doufám, že se také eh, přiblíží eh, k, tedy k nám. Děkuji a nyní má slovo pan Trianta Frides. Je politování hodné, že eh, eh, byla uspořádána v obci Kerenia eh, foto, výstava fotografií o vojenském obsazení mé vlasti na Kypru. Z této výstavy je zřejmé, jak, jsou, jak se ničí eh, kostely eh, v, eh, a další církevní stavby v okolí v této části Kypru. Díky vojenské intervenci došlo ke zničení celé řady budov a nyní se tam tedy pokoušejí ty kořeny Eh, lidí, kteří eh, tam už 36 let žijí eh, ve vojenské okupaci, úplně zpřetrhat. Tohle ukazuje vpád tureckých vojsk na Kypr v roce 1974 a je politování hodné, že ta fotografická výstava nemohla být pardon, provedena v plném rozsahu. Děkuji. A nyní pan Bafton. Děkuji, paní předsedající. A záchrana Irska asi nebude poslední v eurozóně, ačkoliv mnoho lidí tvrdí, že to je opak. A úředníci velmi často říkají, že Irsko má větší problémy než zbytek Evropské unie. Bylo to fiskální neodpovědnost, ale Portugalsko například nemá podobné problémy, ačkoliv mají problém udržet hlavu nad vodou, stejně jako Španělsko. A co ty země mají společného? Většinou tu společnou měnu, která se nehodí, která ne, nedává hospodářský smysl. A my často hovoříme o tom, že jsme dali všechna vajíčka do jednoho koše. A kdo prosporuje nejvíc? Norsko a Švýcarsko, protože mají dohled nad svými zdroji a nad svojí ekonomikou a mají Evropskou unii jako svého souseda. To zdá se, že celý tento projekt jde do ztracena a jde o 300 miliard. Když vezmete v potaz, jaký je kapitál Evropské unie, tak je to nesmyslné. Děkuji. Děkuji a nyní poprosím pana Ehrenhausera. Děkuji. Já bych eh, se chtěl eh, vyjádřit eh, k Irsku několika slovy. Keltský tygr je nyní případ pro lékaře, ale proč? Kořeny finanční krize vycházejí z tvorby nebo systému tvorby peněz Eh, v soukromé banky pumpují obrovské množství peněz do ekonomiky, vede to ke spekulacím, k inflaci a nakonec to vede k tomu, že účastníci jsou eh, hrozivě zadluženi. Máme tady systémovou krizi a to nevyřešíme tím, že budeme pumpovat miliardy do eh, nemocného bankovního systému, i eh, když to půjde přes irský rozpočet. Potřebujeme reformu systému tvorby peněz. Tvorbu peněz musíme převést do veřejných rukou, tak abychom ty vícenásobné miliardové Eh, obnosy mohli využít pro veřejné rozpočty a, a tak, aby to bylo eh, v souladu s eh, veřejným, tedy s tržní v ekonomikou. To ovšem vyžaduje odvahu v politice a rozhodně ne to, abychom tady, parlamenty, tady v parlamentu pomáhali bankéřům. Děkuji a nyní má slovo pan Tekeš. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, podle mého názoru by Evropský parlament neměl zapomenout na 25. výročí eh, arménské genocidy. Existuje rozhodnutí z 18. června 1987 a Evropský parlament by tady měl připomenout 2,5 eh, milionu nevinných obětí, které byly v, tomto, v této genocidě vyvražděny. Odpovídá to v podstatě takovým událostem, jako byla eh, genocida nebo jako byl holokaust eh, nebo eh, další zvěrstva. Musíme tato zvěrstva odsoudit. Měli být vyhlazeni Arménci a dosud 22 států tento arménský holokaust nebo genocidu uznali jakožto eh, historický fakt a je politování hodné, že prohlášení eh, kolegy Martina Messerschmitta nedostalo podporu Evropského parlamentu a já bych chtěl vyzvat panu, pana předsedu Buska, aby se chopil iniciativy v tom smyslu, že členské státy by měly odsoudit tuto genocidu a toto téma by se mělo dostat na agendu vyjednávání s Tureckem. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole. Děkuji a nyní má slovo pan 21% dintre tinerii cu vârste între 18... Děkuji. Ehm, mnoho Rumunů eh, mezi 18 až 27 eh, lety se donívá, eh, že politická situace v Rumunsku se zhoršila a pouze 33% Rumunů, mladých Rumunů, říká, že nechtějí emigrovat a vláda, která je u moci, tedy pouze podporuje únik mozku. Eh, mladí tedy odchází do eh, zahraničí a mnoho rumudů je propouštěno a často ani nenachází práci, i když vlastně mají kvalifikaci pro eh, budování společnosti Rumunska. Eh, bukurešťská vláda by měla vytvářet pracovní místa tak, aby tito mladí mohli uplatnit své zkušenosti. Chtěl bych využít této příležitosti a mm, eh, říci, že podporuje například eh, Ligu rumunských studentů. Děkuji. Bilbao. Děkuji a prosím paní Bilbao. Děkuji. Paní předsedkyně, rybolovná plavedla trpí řadou útoků za posledních několik týdnů. V této době došlo k různým typům útoků proti těmto plavedlům a piráti používají lodě, které předtím unesly používají to v rámci své logistiky, to znamená naše plavidla jsou zranitelná, protože velmi často dojde k tomu, že jsou zajatá piráty. Potřebujeme koordinaci, jelikož mezinárodní síly zatím nezasáhly v žádném z těchto případů a nedošlo k varování a proto potřebujeme více angažovanosti OSN, potřebujeme více zemí a více zdrojů, potřebujeme efektivnější blokádu somálského pobřeží, abychom byli schopni zasáhnout proti pirátům, protože piráti eh, několikrát zajali naše rybolovné lodě. Musíme zajistit rybolovným lodím bezpečnost v dané oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní prosím pana Rosyho. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád upozornil parlament na to, co se stalo na výstavě k podpoření kulturních hodnot v souvislosti s Kyprem. Výstava měla být od 17. do 26. listopadu a poté, co byla zahájena eh, šéfem eh, DG komunikace, bylo řečeno, že vystavovatelé by měli okamžitě stáhnout tu výstavu, protože objekty vystavované byly jiné než ty, které byly předtím dojednané. Já jsem viděl ten soupis a nevidím rozdíl v tom, co bylo dohodnuto a co bylo opravdu vystavováno. A výsledkem tohoto sporu ohledně výstavy bylo to, že bylo potřeba eh, z toho všeho vyjmout zmínky o okupaci Turky. A já jsem hovořil se šéfem tohoto DG o tom, co se stalo. A následně po několika hodinách byla tato výstava znovu otevřena. Já na to chci jenom upozornit, protože si myslím, že je to špatný signál ze strany členských států. Děkuji. Děkuji a prosím Vladimíra Tudora. Frontiera sălbatică a Europei a fost rău cu dictatura comunistă, dar e infinit mai rău. Eh, bohužel Rumunsko se stalo eh, divokou hranicí eh, Evropy. Bylo to špatné během komunistického režimu, ale teď tady má, je u moci mafie a to je také špatné. Všechno je prolezlé korupcí. Pět tisíc vražd nebylo vyšetřeno, nebyly odhaleni pachatelé během roku 2010. Takže je to opravdu ráj pro mafii, je to také eh, ráj pro pedofily a různé šarlatány. To je opravdu špatné. Je eh, to opravdu smutné. V prosinci 1990 eh, se tam dostaly nějaké věci, kterých se teď nemůžeme vůbec zbavit. Bohužel. Děkuji. Děkuji, pan Kumucakos. Děkuji, paní eh, předsedající. Eh, v poslední době eh, se nad Evropou znášejí temná mračna. Extremistické pravicové strany se dostávají eh, do, v řadě členských eh, států eh, do parlamentu i ve Švédsku a na to nesmíme zapomínat, to nesmíme opomíjet. Hospodářská krize problémy s migrací vedou k nebezpečnému nebezpečné konstelaci etablované politické strany Eh, které eh, zastupují lidské právy, jako je EVP a socialisté, mají před sebou těžkou úlohu. Musí odstranit ten mrak předtím, než eh, z něj bude bouře a průtoč mračen. Musí zajistit, aby ty eh, problémy, které eh, jsou například v podobě eh, v migrační vlny, byly řešeny. To nevyřešíme jenom tady v Evropském parlamentu, ale měli bychom se silněji postavit proti rasismu a proti nenávisti vůči cizincům v Evropě. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Řečník nehovoří do mikrofonu. Já vím, eh, že eh, oči Evropy jsou eh, nyní zaměřeny na moji zemi. Ta krize byla způsobena chamtivostí v obchodních a politických elit. Tito lidé proplýtvali peníze našetřené pracující, pracujícími v naší zemi tvořivými lidmi. Ovšem musíme si také uvědomit, že k tomu přispělo, přispělo i euro. Například tady byly tzv. zátěžové testy bank, které komise podepsala eh, a které eh, například eh, potom vůbec nefungovaly v praxi. Já jsem velice rozhodlen, rozhoštěn tím, co se stalo. Myslím si, že se stáváme, že, že nyní jsme na křižovatce, pokud jde o cestu do budoucna. Jakýkoliv diktát z Evropy o daňové politice v Irsku, myslím, přejde, eh, přejde za určitou hranici, pokud je o zacházení s menšími státy v Evropské unii. Irsko je svrchovaný stát. Děkuji a nyní má slovo paní Harkin. Děkuji, já jsem také chtěla hovořit o současné ekonomické krizi, ale z jiného pohledu. My jsme slyšeli pana Trišeta a pána komisaře Rena hovořit o fiskálních opatřeních a o Irsku a Portugalsku, které se s tímto musí nějak vypořádat. A když se podíváme na závěry eurobarometru z dneška, tak zde se vyhodnocovalo 27 tisíc obyvatelů a tisíc lidí v Irsku. Tito lidé byli požádáni, aby se vyjádřili k tomu, jak vystoupit z krize. A měli seřadit, jakým způsobem by měla být eh, učiněna opatření. A 29 lidí tvrdilo, že by se měly snížit veřejné výdaje. Dvě třetiny a dva, 37% lidí v Irsku tvrdilo, že by bylo dobré podpořit ekonomiku a někteří tvrdili, že obojí. A bylo zaznamenáno, že 50% obyvatel Evropské unie a Irska tvrdí, že bychom měli v prvé řadě řešit chudobu a sociální vyčlenění. Takže se zdá, že ty pohledy se liší a my neřešíme obavy občanů odpovídajícím způsobem. Já si myslím, že bychom měli naše priority vzhledem k tomu eh, přeskoumat. Děkuji. Děkuji a prosím pana eh, Bartna. Děkuji, paní předsedající. Zítra, zítra 23. listopadu bude čtvrt, čtvrté výročí umrtí mého eh, kolegy pana Lutněnka v Londýně, který byl zavražděn ruskými silami a tři hlavní podezřelí, jedním z nich byl policista, potom Dmitry Komotvoj a pak pan Sokolenko jsou stále ještě na svobodě v Rusko, zatímco pan Litvinenko zatímco další nebyl, u dalších nebylo dosaženo spravedlnosti a já si myslím, že by bylo obvykle, aby se reagovalo jinak na takovouto násilnou smrt. A proto chci vyzvat britské úřady k tomu, aby vyzvali soud a aby bylo eh, co nejrychleji úředně konstatováno, jaká byla příčina smrti a aby pokračovalo policejní vyšetřování na základě trestného činu vraždy. Tento člověk byl zavražděn na britské půdě a toto je, nejmé, toto je to minimum, které může on posmrtně a jeho rodina požadovat po britských úřadech, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost. Děkuji. Děkuji a prosím paní Záborskou. Kolegyně a kolegovia, Vážení kolegové, byly zveřejněny zprávy o přístupovém procesu v balkánských státech. Není fér stanovit podmínky na začátku jednání s kandidátskými zeměmi a potom, co to, tyto podmínky splní nezačnou, nezačít eh, jednat. Proč eh, Makedonii neposuzujeme férovým způsobem? Více jako 30% absolventů vysokých škol, 30% eh, studuje na univerzitě. Angličtinu se začínají učit už v 6 letech a zpráva komise hovoří o pokroku boji proti korupci, o stabilní vládě a politickém dialogu. Makedonie splnila všechna kodaňská kritéria a tak se zaslouží šance, aby se začalo jednat o vstupu mezi členské státy Evropské unie, aby se začalo jednat o nevyřešených otázkách. To je potřeba řešit v rámci vyjednávacího procesu, jinak totiž bude ohrožena důvěryhodnost Evropy. Děkuji. Děkuji vám. A paní Rely, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Díky rozhodnutí v Kamerunu se už rozhodlo, že nebudou podporovány některé základně lodi v Manči. To bude mít dramatické dopady pro námořní bezpečnost tohoto, této oblasti, eh, protože toto je opravdu nejfrekventovanější obchodní cesta ve světě. V posledních deseti letech tady bylo asi 300 různých incidentů a eh, Experti odhadují, že vlastně díky úsilí eh, se zajistilo, že z nehod, z mnoha nehod se nestaly mnohem závažnější nehody. Je to důležité eh, pro chránění životního prostředí a o to se musí stát, starat veřejná zpráva. Nesmí to být privatizováno ve prospěch soukromých společností v této oblasti. Takže měli bychom se chopit této záležitosti a Evropa by tady měla skutečně provádět vytvářet integrovanou nábožní politiku, tak jak o tom hovoří. Děkuji a slovo má uh, pan Lujasa. Grazie, Děkuji. Já jsem chtěl upozornit na jednu otázku. Existuje zde písemné prohlášení 86, kde se hovoří o tom, že voda je veřejným statkem. Je to obecné lidské právo a řízení a vodospráva má být záležitostí místní samozprávy. To jsou principy, které nás inspirovaly a jsou to ty samé principy, které vedly k tomu, že tisíce Italů podepsalo prohlášení, kde se říká, že voda je veřejným statkem. My se domníváme, že to je boj, do něhož se musí zapojit všichni. Toto prohlášení předložili kolegové ze zelených, ze socialistů, ze všech frakcí. Setkalo se toto prohlášení s velkou shodou v rámci celého parlamentu a naším cílem je, abychom dostali podpisy alespoň poloviny poslanců. Potom toto prohlášení bude skutečně oficiálním stanoviskem celého parlamentu. Voda je něco, na co má člověk právo. Děkuji. Děkuji. Alegerea este între forțele democratice. Eh, se budou konat, eh, eh, volby, předběžné, předčasné volby a jde o to, jakým směrem se země vydá. Je potřeba, aby pokrok dosažený během deseti let byl pokračován, je potřeba, aby tady byl právní stát ve prospěch moldavského státu, je potřeba tady dospět k jednotě. Eh, tyto volby musí být svobodné a eh, regulérní a lid musí být eh, přístup k všem informacím. Není potřeba, nesmí se opakovat události z roku 2009. Nesmí docházet k volebním podvodům. Moldavský lid bude hlasovat, nebudeme hlasovat my, ale my, Evropský parlament, podporujeme demokracii a, mani- a vy vlastně ukazujeme naši solidaritu. Děkuji a slovo má nyní pan de Grandes. Recientemente fue asaltada en Bagdad la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Děkuji. V nedávné době došlo k útoku na kostel v Bagdádu. Došlo ke zranění řady lidí, žen i dětí, jenom kvůli tomu, že to byly křesťané. A to není izolovaný jev. Došlo k celé řadě útoku proti křesťanům zemí, kde je hlavní vírou uh, muslimství. Bylo to v Turecku, tyto problémy jsou i v Nigerii a v Káheře došlo k zavraždění řady křesťanů na Prahu kostelu. Pan předseda Buzek by měl učinit oficiální prohlášení. Měli bychom tyto teroristické jevy odsoudit a uvést motivaci, protože zde nepochybně bylo motivací to, že se jednalo o osoby, které byly křesťany. Neměli bychom zbaběle před těmito prohlášeními utíkat. Také Oriano Feláči, který byl téměř ukamenován za to, že hovořil o tom, jak problematická je tato otázka v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. A paní Jutova, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Vzdělávání je prioritou strategie 2020 eh, a jsme zodpovědní za to, že tuto strategii budeme provádět. Bulharská vláda ovšem eh, má eh, protinacionální a protievropskou politiku, pokud jde o vědecký výzkum. Bulharsko utrácí pouze žádná celých 6 eh, HDP pro vědecký výzkum a rozvoj. Tím se zlikviduje eh, celá vědecká eh, platforma, platforma tedy instituce, která vzdělávala více než 50 Eh, bulharských vědců. Byl to uznávaný institut po celém světě. Bulharsko eh, chce zlikvidovat, zrušit eh, vzdělávání a tím si stíží cestu z krize, tím se také ničí kultura Bulharska a je to také úder pro evropskou kulturu. Děkuji a nyní má slovo Eh, následující řečník. Naprowadzono přes Komisi Europejską nevystarčající. Paní předsedkyně, chtěla bych vás upozornit na to, co dělá Evropská komise, tedy konkrétně na nedostatečné konzultace. Eh, pokud jde o Often Works, není jasné, kdo je Jde o díla, u kterých není znám autor. Je zřejmé, že je zatím ještě mnoho otázek, pokud jde o návrh směrnice v této oblasti. Komise se vzpírá zahájit konzultace. Zainteresované kruhy by měly vědět, jakým směrem se práce Evropské komise ubírá. 40 evropských děl eh, jsou eh, díla bez autorů. Na počátku příštího roku bude představen návrh této směrnice a zůstává tedy ještě dostatek času na konzultace. Myslím si, že bychom měli využít tuto příležitost. Děkuji. Grazie la parola all'onorevole Grote. Děkuji, nyní má slovo a paní Grote. Demokratická účast na řízení podniků je jeden z pilířů e, sociální společnosti v Evropské unii. E, už asi měsíc e, stávkují eh, zaměstnanci v podniku Atlas eh, za, za, eh, tato, za toto základní právo, tak aby mohli zachovat své, svá pracovní místa. Bohužel vedení podniku s nimi vůbec odmítá vyjednávat, stejně tak s odbory zaměstnanost je zásadním způsobem omezována vedením podniku a já vyzývám pana Filipova, vlastníka podniku a vedení podniku, aby e, přizvalo e, zaměstnance k vyjednávacímu stolu. E, systém vyhazování a nabírání vytváří strach a sociální konflikty. Takový systém nesmí v Evropě existovat, ničí naši demokracii. Grazie, la parola all'onorevole... Děkuji a slovo má pan Preda. Euh, euh, Chtěl bych hovořit o prezidentských volbách na pobřeží Slonoviny. Já jsem tady odpovědným zástupcem pro tyto otázky. A 31. října proběhlo první kolo eh, voleb, bylo to v pořádku, žádný podvod, žádné násilí musím říci, že obecně tam nedošlo k žádnému závažnému incidentu. Eh, druhé kolo bude eh, v neděli a to už bude asi problematičtější. Už došlo ke konfrontacím na ulicích, tón kampaně je agresivnější, eh, včetně tedy pokud jde o pozici našich pozorovatelů. Někdy je jim bráněno v práci, nemohou sledovat přípravu kampaně a je potřeba, aby se situace opět uklidnila, tak aby volby proběhly běžným způsobem. Je velice důležité chránit naše pozorovatele až do neděle a také poté. Děkuji a nyní přecházíme eh, ke zprávě pana eh, Beliho a sice k veřejnoprávnímu vysílání v digitální době budoucnost duálního systému. Dám slovo zpravodaji na čtyři